Pan prezident. Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, denní zasedání pokračuje. Prvním bodem e, na pořadu jednání jsou otázky k ústnímu zodpovězení Komise. Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů. Prvním řečníkem bude pan Alvaro. Máte slovo, prosím. Děkuji. Vážená paní komisařko, vážení eh, eh, kolegové, není to poprvé, co se scházíme k tomuto tématu. Eh, jistě je to poprvé takhle pozdě, ale pomalu a jistě se otevírá otázka, kdy konečně se dostaneme ke konci, k řešení této problematiky. Eh, řada členských států i eh, ústavní soudci se rozhodli, že tato úprava není v souladu s vnitrostátní právní úpravou. Eh, irský nejvyšší soud předložil předběžnou otázku Evropskému soudu a řada občanů členských států vyjadřují nejenom nepochopení, ale i jednoznačné odmítnutí k dlouhodobému uchovávání údajů. Nerad to říkám, ale eh, naše, náš odhad před řadou eh, let eh, bylo správné, když jsme v roce 2005 s tou debatou začali. My jsme analyzovali právní i ekonomické otázky a máme i technické otázky. Všechny tyto otázky nejsou ještě vyřešeny, ani společenské otázky nejsou vyřešeny. Hodnotící zpráva komise vlastně zkoumá, jak eh, různě eh, je tato úprava eh, pojednána v různých členských státech. Od, pobřežní, od pobřežních stráží až po nejrůznější různé jiné orgány, které mají na starosti uchovávání údajů. A jasně se ukazuje, že jsme dosáhli mnohého, jenom ne harmonizace. A neobjasněná otázka, jestli to všechno je vůbec nutné, není ještě zodpovězena. A autoři tedy správně eh, pokládají otázku, kdy můžeme vůbec doufat v novelizaci ze strany komise. Myslím, že je eh, potřeba přestat jezdit na mrtvém koni a snažit se, abychom ještě během tohoto legislativního období měli příležitost hovořit o tomto návrhu, abychom především dostali vůbec návrh od komise k této debatě. A já doufám, že se dneska večer dozvíme eh, více. Pane předsedo, nevím, jestli jsem, jestli jsem eh, překročil svůj čas. Eh, doufám tedy, že si povšimnete i toho, jak pomalu mluvím, že pomalu ztrácíme trpělivost s tímto tématem a že na evropské úrovni bychom měli konečně dospět k názoru a k řešení eh, této nelehké problematiky. Děkuji vám. Toto úvodní slovo, které beru opravdu jako úvod, a požádal bych ostatní řečníky, aby dodržovali svůj časový limit. Eh, nyní má slovo paní Sargentini. Prosím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 Klademe jednoduchou otázku, paní Malstromová. Kdy můžeme očekávat, že dojde k přepracování eh, této směrnice o uchovávání údajů? Eh, vaše odpověď může být také velice jednoduchá a velice rychlá. Víme, že Evropský parlament už na to čeká velmi dlouho, ale já se obávám, že vy nám takovou eh, rychlou a stručnou odpověď nedáte a že naopak věci budou trvat velmi dlouho. Proč? Protože členské státy Eh, nemohou prokázat, že ta směrnice je užitečná a nechtějí ustoupit nebo nechtějí postoupit svá práva Evropě. Není žádná evropská právní úprava, eh, která by hovořila o důvěrnosti takových eh, údajů, jako je v této směrnici. A nedáme tady žádný konkrétní výsledek. Vy stále vyčkáváte, stále se nepouštíte do takového přepracování a zatím eh, je tady eh, otázka na Evropský soudní dvůr. Ehm, vlastně bylo by dobré tuto směrnici zrušit a nahradit ji například pojmem quick freeze, kdyby se soud vyjádřil a e, podle toho by mohly být údaje o určité podezřelé osobě e, uchovávány. Tím pádem by již nedocházelo k nějakému porušování důvěrnosti údajů. E, paní Melström, prosím, diskutujte o tom s členskými státy. My eh, víme, že je v Evropě celá řada osob, které si přejí, eh, aby jejich údaje, údaje o jejich osobě byly důvěrné. Prosím, mějte vlády k tomu, aby se to změnilo. Další je na řadě paní Guillaume, prosím. Paní komisařko, vážení kolegové, já jsem velmi ráda, že tato diskuse probíhá, eh, když už je dnes trošku pozdě a je tady i trochu zima ale je to diskuse, kterou vést musíme, vé, musíme tuto diskusi vést. Tuto diskusi musíme vést, je to v zájmu občanů, protože občané si kladou stále více a více otázek o tom, k čemu se využívají údaje o jejich osobách a údaje eh, důvěrné. Je to velmi kontroverzní otázka. To také ukázala celá řada zrušení eh, mm, příslušnými soudní, ústavními soudy v celé řadě zemí, včetně Německa, České republiky a dalších. O co jde? Jde o to, že tato směrnice zasahuje do soukromí, eh, soukromého života lidí. Eh, samozřejmě nechceme spochybňovat uchovávání určitých údajů v zájmu trestního stíhání, ale je to stále aktuální otázka, protože stále ještě není na stole možnost mm, možnost eh, přepracování této právní úpravy. Prosím, paní komisařko, odpovězte na tuto otázku eh, v tak, jak eh, to vyžaduje zneklidnění lidí, protože takové, taková právní úprava musí být úměrná potřebám, účelná, odpovídající cíly, který to je. A nesmí být, nesmí překračovat určité meze, jako se tomu někdy děje v některých státech. My potřebujeme v této diskusi dospět k rovnováze a vyváženosti, i když je to velmi obtížné. Je tady na jedné straně ochrana svobody a na druhé straně eh, zájmy určitých vyšetřování. Ochrana osobních údajů je přece základním právem. To právo musíme posílit. Nemůže to zůstat pouze teoretickým právem zapsaným v listině základních práv. Proto žádáme, abyste jednala, paní komisařko. Thank you very much. And... Děkuji vám. Další je paní Ernst. Prosím. Děkuji. Eh, je to trochu nekonečný příběh a z určitého hlediska je to vlastně špatné vysvědčení, když potřebujeme ústní dotaz na to, abychom zjistili od komise, co se vůbec chystá v této oblasti uchovávání údajů. A eh, místo toho, co bychom se postavili tváří tvář realitě, eh, tak by komise měla přestat hrát své hry a říci nám, proč vlastně eh, ty eh, plány doposud eh, Doposud se nepodařilo naplnit, naplnit. Přání komise je chybné, naráží na zcela opačná přání členských států na jinou právní úpravu a tam, kde Eh, nějaká právní úprava existuje, tak eh, se různí. Eh, jedni uchovávají údaje 6 měsíců, jiní zase pro případy těžkých trestných činů, závažných, jiní zase kvůli něčemu. A teď ještě si stěžuje spolková vláda na to, že to má negativní dopady na vnitřní trh a že když má vyšetřovat eh, spolková policie nějaké závažné zločiny, takže eh, se neuchovávají ústavy, eh, údaje dostatečně dlouho. A k tomu ještě řeší tuto otázku různé ústavní či nejvyšší soudy. Přitom máme odborné odborná hodnocení, jako ku příkladu od Německého ústavního soudu z roku 2011, Eh, který vlastně vůbec eh, nedokázal eh, přijít na nějaký, na nějaký důkaz o tom, že uchovávání údajů má nějaký praktický význam. A máme i další vědeckou analýzu z jakéhosi vědeckého ústavu z roku 2011, kde tam, kde jde o dětskou pornografii, kriminalitu počítačovou a tak dále, že ani, že ani k řešení těchto případů uchovávání dat nenapomáhá. Takže jestli nám komise nemá co nového přednést, tak by tuto směrnici eh, měla eh, zrušit, eh, přednést otázku Evropskému soudnímu dvoru a podle toho se dál chovat. Děkuji. Děkuji. A dále má slovo pan Fos. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Případ 15 letého Amanda Tota z Kanady. Před několika eh, dny jsme eh, byli svědky toho, že eh, vlastně obrázky, které vzniknou na internetu, mohou někomu uškodit. Tady šlo o kybermobbing, to známe i u nás v Evropě, a vyskytuje se to stále více, ale jde také na internetu o boji s terorismem, s kriminalitou obecně a zvláště i s organizovaným zločinem, zneužíváním eh, dětí, eh, phishingem a dále. A včera či dnes eh, úřad OSN pro boj s drogami se vyslovilo pro mezinárodní normy pro uchovávání údajů. Samozřejmě potřebujeme vyváženou kombinaci základních práv na jedné straně a na soudem, pos, soudem vlastně posvěcené trestní stíhání. V případě Amandy Todd eh, se vydala tedy skupina hackerů Anonymous, eh, chce sama vyšetřit eh, vyníka tohoto napadení Amandy a proto si myslím, že i ti, si to dělají příliš jednoduché, kteří jsou zcela proti uchovávání údajů, ale eh, nenabízejí žádné řešení toho problému ani neumí eh, brát ohled na oběti trestných činů eh, v rámci internetu. Dále i oběti atentátu z Toulouse jsou důkazem toho, jak důležité je uchovávání údajů. Směrnice ve své současné podobě nedostatečně um, obsahuje rovnováhu toho všeho, co potřebujeme a proto je obrovsky důležité vypracovat nový návrh i na základě hodnocení z roku 2011. Chceme lepší návrh. Nezávisle na tom je ale naprosto nepřijatelné, aby jednotnost evropského práva a dodržování evropského práva pro německou ministrini eh, eh, německou ministriní spravedlnosti eh, bylo úplně spochybňováno. V pondělí řekl tajemník německého ministerstva spravedlnosti na zasedání petičního výboru, řekl, že spolková vláda Eh, nepředloží žádný návrh, co se týče, eh, co se týče eh, provádění směrnice o uchovávání údajů. Takže co se týče prosazování a i obnovování těch uchovávaných údajů, nepřijde žádná předloha z Německa. A já si kladu otázku, jak dlouho tento proces má ještě vůbec trvat. Z toho, čeho jsme svědky, jasně vyplývá, že i vy, paní komisařku, vlastně eh, nejste, nejste schopna nějakým způsobem přesvědčit německou ministrini eh, spravedlnosti o nutnosti eh, prosazovat tuto právní úpravu. Přitom musí být naprosto jasné, že každý i každý členský stát má povinnost odpovídajícím způsobem a včas prosazovat a provádět evropské právo. Argument eh, německé ministrině spravedlnosti, že eh, provádění této směrnice není možné, rozhodně není přijatelné a myslím, že eh, by bylo dobře se k tomu postavit i na příkladu Rakouska. Víme, že jde tady o Eh, stát, který se dlouho prosazování této směrnice bránil a i přesto posléze jej byl schopen provést, a to i v souladu s Rakouskou ústavou. Děkuji. Děkuji a nyní modrá karta pana Alvára. Přijímáte, pane Fosy? V pořádku. Děkuji, pane kolego Fose je velice zajímavé, zvláště na, eh, s ohledem na úlohu ministrině spravedlnosti. Nevycházel byste z toho, že je úlohou ministrině spravedlnosti, když zcela jasně seznává, že nějaká předloha je v rozporu s, práve, s právem a má k tomu i eh, komentář eh, německého ústavního dvora, a e, že se uvažuje i na Evropském soudním dvoře, že možná e, vlastně tato směrnice je v rozporu s evropským e, právem, že je potřeba neuplatňovat, neprovádět tuto směrnici do té doby, než se tato otázka finálně vyšetří. Děkuji, pane Fose, Fosy. Akceptujete další modrou kartu od paní Hentwerk? Prosím, máte slovo, Entfeld. Bez mikrofonu, bohužel. A. Já jsem docela překvapená, když slyším pana Fosa, který říká, že a hovoří o příkladu Toulouse. A myslím si, že totiž, že to byla tragédie. To byl člověk, který byl už znám špionážním službám. A bylo zřejmé, že letí do Pakistánu a ten člověk zavraždil lidi a potom vraždil dál. Přitom informace o tom letu byly dány. Takže se ptám, jak definujete tento případ? Jak definujete úspěch vyšetřování tedy? Okay, Mr. Foss. Dobře, pane Fossi. Co se týče ministrině spravedlnosti, není to tak, že by německý ústavní dvůr býval řekl, že Eh, směrnice o uchovávání údajů je v rozporu s právem. Je to pouze tak, že německý ústavní soud řekl pouze to, nebo upozornil, že eh, německý zákon pro provádění, eh, co se týče konkrétních opatření k uchovávání ještě tedy e, nenastavil a že to provádění není v pořádku. To je to, co e, pravil německý ústavní soud, nic jiného. A z toho důvodu co se týče závazků, ke kterým jsme se přihlásili na evropské úrovni, ty je potřeba dodržovat. Co se týče druhé otázky, Toulouse, vždycky jde také o to říci, že je potřeba trestně stíhat eh, v souladu eh, se soudním povolením. My potřebujeme eh, důkazy a co se týče to, co ty informace, které ty eh, uchvávané údaje obsahují, je potřeba také je mít možnost vůbec využít. Děkuji. Madame Commissioner. Děkuji, prosím paní komisařku Malstromovou, aby se teď vyjádřila. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem velmi ráda, že probíhá tato debata dnešního dne, protože mám možnost a doufám, že se mi to podaří vysvětlit několik otázek a vysvětlit naše záměry. Komise opravdu, jak už bylo mnohokrát řečeno, a objevilo se to i v loňské zprávě, plánuje reformu směrnice o uchovávání údajů ale nebude to letos. Ačkoliv původně komise tohle předkládala v roce 2005, tak si uvědomuje, že telekomunikační údaje patří mezi eh, schromažďování důkazů v rámci trestního stíhání, v rámci trestního řízení velmi závažných trestných činů. Takže to jsou zásadní údaje, které mají chránit oběti trestných činů a nadále budou zásadní i co se týče vyhodnocování pro úměrnosti a co se týče zajišťování bezpečnostních záruk. Tyto údaje musí být k dispozici po omezenou dobu, pokud je mají policejní a soudní orgány využívat. A postupy musí být maximálně harmonizované, tak, abychom minimalizovali negativní dopad na vnitřní trh a zároveň musíme zajistit, legitimní požadavky i jednotlivých členských zemí. Rovněž také je zásadní, abychom měli na evropské úrovni solidní rámec. Všechny členské státy v tuto chvíli už transponovaly eh, tyto směrnice a hodnocení komise z loňského roku říká, že jsme eh, byli schopni díky těmto postupům postupovat proti trestním činům, protože my jsme měli k dispozici statistické údaje a byli jsme schopni porovnávat výsledky jednotlivých členských států orgány činné trestním řízení v jednotlivých členských státech poukazovaly na eh, důležitost toho, aby tyto údaje byly i nadále k dispozici v případě potřeby. Ale jak už bylo řečeno ze strany různých subjektů i ze strany vás samotných, ze strany i různých eh, zástupců odvětví, neziskových organizací, jiných orgánů, profesních organizací, včetně novinářů, včetně právníků, tak a komise se domnívá, že to platí, tak uh, uchovávání údajů má opravdu dopad na právo na soukromí a na Eh, právo na ochranu osobních údajů. Existuje v stávající směrnici řada oblastí, kterou je potřeba určitě vylepšit a modernizovat. Tyto oblasti jsme jasně v naší hodnotící zprávě uvedli a nadále probíhá prověřování a konzultace, například snížení a další harmonizace eh, doby uchovávání údajů, rozsah těchto údajů musí být podroben podobné zkoušce a rovněž také eh, cíl a záměr použití těchto údajů musí být podrobeno této zkoušce. Rovněž potřebujeme minimální standardy pro přístup k těmto údajům, lepší vymezení odpovědnosti pro jednotlivé subjekty, statistické údaje, potřebujeme zajistit ochranu těchto osobních údajů a postupovat systematicky a konzistentně. Rovněž také, a to je velmi důležité, existuje potřeba zajistit systematičnost mezi jednotlivými povinnostmi, co se týče uh, uchovávání údajů v rámci směrnice a co se týče možností, které členské státy v tuto chvíli mají v oblasti eh, ochrany osobních údajů a e-privacy. Je důležité zajistit, aby členské státy nemohly uchovávané údaje používat pro jiné účely než ty, které byly eh, stanoveny ve směrnici. A v tuto chvíli členské státy tyto možnosti mají podle směrnice o e-privacy. To je důležité zajistit. A komise už tuto chvíli oznámila, že bude probíhat přeskum směrnice o e-privacy a bude to zasazeno do celkového rámce směrnice uchovávání údajů. My se snažíme, aby tato reforma probíhala tedy paralelně těchto dvou směrnic a vzhledem k technické a právní složitosti a politické citlivosti tohoto tématu eh, platí, že to bude chvíle trvat a já nejsem schopná vám v tuto chvíli nastínit jasný harmonogram. Nicméně jsme si eh, jsme velmi rádi za eh, váš podíl na této diskuzi a a jsme i rádi za váš podíl na práci skupiny. Děkuji, paní komisařko. V tuto chvíli máme zde řečníky za politické frakce, za EPP, pan Díaz Demera, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Nemůžeme zapomínat, že ochrana dat je základním právem je to v článku 8 listiny základních práv EU a také v článku 16 smlouvy o EU. Nicméně eh, současná směrnice se snaží harmonizovat situaci v členských státech, eh, harmonizovat situaci, která se týká uchovávání údajů, aby tady byla určitá disponibilita takových eh, údajů pro vyšetřování a pro následování závažných trestných činů a teroristických činů. Taková harmonizace je potřebná, protože se to prokázalo, eh, že eh, když jsou příslušné právní úpravy rozdrobeny a roztříštěny v různorodých vnitrostátních eh, situacích, je velmi těžké postupovat. My na evropské úrovni potřebujeme mít zásady uchovávání údajů podle smluv. Jsou tady ovšem také příklady, kdy bylo možné 4. října zadřet v, Němec, v zadřet ve Španělsku eh, mladého člověka, který se pokusil eh, na univerzitě na Baleárských ostrovech eh, uložit bomby. Tento mladý muž mohl být začen právě díky tomu, že byly uchovávány údaje, byly, bylo možné zadřet ehm, ty výbušněny a další materiály, které slouží pro výrobu, podomáckou výrobu výbušněn. Bylo možné díky tomu zabránit velké tragédii. To všechno ukazuje, jak je velice důležité mít jasně stanovená pravidla pro uchovávání údajů. Eh, vážení eh, kolegové, paní komisařko, je to velice citlivá otázka a je to velmi závažná otázka. Proto eh, potřebujeme mít jasná pravidla a nemůžeme nadále uplatňovat směrnici, která má určité slabiny a určité nedostatky a současně musíme i myslet na to, jak uchovat právo na soukromí. Děkuji, to je vše, pane předsedo. Děkuji a není Lopez. dvě minuty pan López Aguilar za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, paní eh, komisařko, já jsem mezi těmi, kdo podepsali ústní otázku eh, na komisi a já se stotožňuji s těmi obavami, které tady již zazněly od těch, kteří již hovořili přede mnou protože je to obava, která je celá odůvodněná. Máme tady směrnici, která eh, se eh, snaží eh, nástrojem uchovávání dat přispět k boji proti závažné organizované trestné činnosti, včetně terorismu. A na druhé straně je tady i ta otázka velkých atentátů v roce 2004 a 2005. První případ v Madridu, druhý případ v Londýně a všechny další nástroje následky, které to mělo u soudních jednání Podobně ovšem jsou tady také rozhodnutí eh, různých ústavních soudů v jednotlivých členských státech, které žádají, aby se dodržely parametry, které platí v této oblasti. To znamená princip proporcionality a ehm, eh, také náležité ochrany eh, všech práv, které jsou v článku 8 listiny základních práv a také v článku 16 smlouvy o fungování EU. Je tedy na čase eh, přeskoumat tuto eh, směrnici. Je to iniciativa, o které vy jste hovořila, je to iniciativa, která již potřebuje mít určitý časový harmonogram a eh, musí brát v úvahu základní práva a lépe garantovat princip proporcionality. Děkuji. Děkuji. Paní Intval, za Alde má slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové. Já se domnívám, že tato směrnice byla špatně od začátku. Podívejme se zpět do historie a vzpomeňme si, že důvod, proč tato sněmovna vůbec hlasovala o návrhu o uchovávání údajů, byl v tom, že se členské státy nemohly tehdy vůbec shodnout. Nebyla v tom jednomyslnost. Pamatujete si, některé členské státy byly úplně proti a proto jsme o tom hlasovali. To byl jediný důvod, proč jsme o tom hlasovali. A do tohoto okamžiku se někteří snaží o to, aby do toho parlament vůbec nezasahoval. A já se ptám, je to k něčemu? Je to pro nás bezpečnější od roku 2005-2006. Ačkoliv hodnocení je k dispozici po dlouhém prodlení, tak nemáme vůbec žádné důkazy, vůbec žádný podklad k tomu, abychom mohli konstatovat, že to přispělo k naší bezpečnosti. To znamená, že všechna prohlášení týkající se potřebnosti tohoto dokumentu se opírají pouze o domněnky nic víc. Slouží to harmonizaci? Já myslím, že kolegové jasně prokázali, že nikoli. Vůbec to tak ani nemělo od počátku být. Členské státy to takto nemínili, nechtěli eh, to pojmout jinak, než kompenzovat společnosti za eh, újmy. V některých zemích se dokonce má za to, že to je protiústavní, možná, že někdo bude říkat, že to je technická záležitost, možná, že někdo bude říkat, že to je pouze prováděcí záležitost, která je neústavní nebo protiústavní, ale nám se zdá, že není v některých případech opravdu možné postupovat ústavním způsobem. V mé zemi jedna zpráva ukázala, že, že dochází ke zneužívání těchto údajů v širokém měřítku, že velmi často dochází k tomu, že tato data má k dispozici mnohem víc lidí, než k tom k dispozici má mít. Je to zákonné? Je to něco, co bylo prosazeno? Dochází k porušování ústavního pořádku, dochází ke zneužívání těchto údajů a samozřejmě komise a členské státy říkají, no skvělý předpis, uděláme takových víc, Paní komisařko, vy byste neměla čekat na přeskum tohoto materiálu. Mělo by to být okamžitě zrušeno. Děkuji. Děkuji a dále je na řadě pan Albrecht na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená paní komisařko, vážení kolegové, o čem je řeč? Jde o uchovávání všech telekomunikačních údajů, rámcových údajů 500 milionů evropských občanů a to neustále. Ne v určitých situacích, ne když se z nich stanou podezřelí, ale stále a neustále. Kontinuální uh, sledování všech um, lidí. Je to velice eh, závažný zásah do základních práv všech občanů a to je potřeba zdůvodnit. Já si kladu otázku, tak jako předřečnice a předřečníci, jakým způsobem jsme, nebo bych se nám mohlo podařit prokázat, že tato směrnice o uchovávání údajů je nezbytná a vhodná eh, k naplnění eh, cíle efektivního trestního stíhání internetové eh, zločinnosti. Já jsem žádné důkazy takové neviděl. Když si představíte, co tady vlastně chystáme, tak je to snížení Eh, kriminality nebo zamezení kriminality, ale ta se vůbec nesnížila. A vůbec žádný rozdíl se nám nepodařilo eh, prokázat mezi státy, které úpravu o uchovávání údajů mají a nemají, co se týče eh, statistiky trestné činnosti. My místo toho jsme investovali obrovské peníze do uchovávání údajů, to je velice drahé a ty peníze nám teď chybí na jiných místech, když třeba potřebujeme eh, vůbec mít přístup k internetu na všech policejních stanicích. To potřebujeme pro skutečně efektivní trestní stíhání a o tom bychom měli přemýšlet. Děkuji vám. Děkuji a dále paní Ernst. Ano, pane Fosy, já jsem jenom chtěla říci, eh, uchovávání údajů neřeší problém, to samo o sobě je problém. Dovolte mi analogii k využívání těch údajů. Eh, já jsem nedávno byla v Drážďanech a tam jsem eh, viděla někoho, kdo se chtěl vloupat někam do domu a, a e, kladu si otázku, e, jestli vůbec je možné pomocí uchovávání údajů nějakým způsobem e, pomoci snížit kriminalitu. Tuto otázku bychom si měli by měli položit a místo toho, abychom nadále jezdit na mrtvém koni a sbírat údaje 500 milionů lidí, chtěla bych požádat paní komisařku, aby třeba se uvažovalo eh, o tom, eh, že by, že by bylo méně policejních stanic, aby byli policisté lépe vyškoleni a eh, různé jiné takové, takové kroky, které by lépe napomohly bezpečnosti občanů a boji se zločinností. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Paškovi. Děkuji za slovo, vážený pán predsedajúci. Děkuji za slovo, eh, pane předsedající, paní komisařko. Podle stanoviska Evropského ochránce osobních údajů, jako jsou rozsudky ústavních soudů Německa, či České republiky, či Polska, směrnice 206-24, která nařídila telekomunikačním společnostem uchovávat identifikační údaje o odesílateli příjemci, různých typů telekomunikačního spojení kvůli vyšetřování, kvůli trestnímu stíhání na 6 měsíců až rok, nesplňuje požadavky evropského práva na ochranu osobních údajů a proto, paní komisařko, je potřeba přijmout rozhodnutí a buď zrušit tuto směrnici a ponechat na členských státech rozhodnutí, jak tuto problematiku vyřeší, anebo pokud bude schoda že z hlediska policejní a justiční spolupráce v trestních věcech je potřeba mít společné pravidla Unie, připravit novou právní úpravu, která by ale měla odpovídat kultuře, dneš, kultuře dnešní legislativy. Od dubna loňského roku už bylo dost času na to, aby se v této záležitosti učinilo rozhodnutí. Is... Další je na řadě pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, už tady pan kolega Diaz de Mera hovořil o určitých okolnostech, ve kterých byla schválena směrnice. Členské státy eh, využili eh, doby uchovávání údajů. Toto období bylo velmi využíváno členskými státy. Mnoho řečníků se zmiňovalo o problémech spojených eh, s transpozicí směrnice do vnitrostátního práva. Další řečníci hovořili o problémech, které eh, zase vznikají s respektováním základních práv a respektováním soukromí osob. Tady je opravdu velký deficit a to musíme brát v úvahu. Paní komisařko, Vy jste mi řekla, že vás trápí ta otázka doby uchování, ale paní komisařko, to všechno musí zapadat do toho úsilí, společného úsilí eh, přepracovat eh, směrnici. Velice mě trápí eh, časový harmonogram, se kterým lze počítat. Já jsem věřil, že do konce roku komise předloží návrh, ale paní komisařka nám řekla, že to tak nebude. Co to tedy vlastně znamená? S čím můžeme počítat? Znamená to za půl roku, znamená to za rok nebo za dva roky? Budeme muset neustále znovu a znovu klást stejnou otázku komisi. Kdy přepracujete tu směrnici? Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Já se připojím k těm, kteří argumentovali a stěžovali si na tuto problematiku, kteří už vystoupili, já nebudu opakovat, co už říkali. A co zaznělo, jenom uh, se vrátím k otázce toho, kdy komise předloží tento návrh. Já nevím, jestli jsem vás správně pochopil, ale myslím, že jste říkala, že nechcete předkládat tento návrh do konce letošního roku, takže bude to příští rok. Příští rok je dlouhý, to je 12 měsíců. Můžete prosím upřesnit, kdy by se tak mělo stát, kdy plánujete předložit svůj návrh? A já to říkám, protože bych rád připomněl, že v tuto chvíli řešíme reformu balíčku ochrany osobních údajů a Evropský parlament to, toto téma považuje za svoji prioritu a angažuje se v navrhované změně v návrhu eh, nařízení a směrnice. Já si myslím, že musíme rovněž harmonizovat vnitřní trh EU pro telekomunikace a ono to souvisí i s dalšími záležitostmi, jako je ta, kterou jste sama uvedla, a to je směrnice o e-privacy. Mohu tedy vyjádřit přání, aby se k tomu komise stavila dynamičtěji, co se týče práce s členskými státy, pro které je to, jak se říká, citlivé téma, které se stále diskutuje. A já bych rád, paní komisařko, ještě na závěr konstatoval, že Evropský parlament eh, bude vždycky vaším nadšeným spojencem, pokud jde o lepší ochranu osobních údajů občanů EU. Vždycky se můžete spolehnout na to, že s vámi budeme eh, vřele spolupracovat a budeme vás podporovat v tomto úsilí. Zároveň však musím říci a upozornit na to, že Evropský parlament bude rovněž připraven bojovat za to a obhajovat principy týkající se ochrany údajů eh, občanů EU, zvláště pokud jde o lidská práva a svobody. Děkuji. Děkuji a další na řadě je pan Schlitter, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, bylo řečeno, že směrnice musí být v proporcionalitě, ale co to znamená proporcionalita u každého telefonního hovoru, u každého občana, když si představíme, co to znamená pro všechny? Nikdo přece e, neuniká této směrnici. Sám George Orwell by si e, tak strašně zlý sen nedokázal představit. Ani George Bush nenavrhl něco takového. A přitom on byl dost paranoidní. A e, to by bylo potřeba vlastně zmrazit. To je vlastně eh, jakoby miliarda kupek sena, ve které hledáme jednu jedinou jehlu eh, je tady nebezpečí, že se píchneme o tu jehlu v, jedné, v jednom milionu kupek sena. Vždyť se podívejme, vůbec to přece není účinné. Tu směrnici musíme co nejrychleji stáhnout ta není zapotřebí, nepotřebujeme žádné posuzovací studie, abychom ukázali, že to není účinné. Dále paní, eh, paní Kolarská Bobinská. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, než položím otázku, ráda bych vás informovala, že před týdnem polský parlament schválil zákon o telekomunikacích, což od nás komise dlouho čekala, bude obsahovat nová ustanovení o prazích, zkrácení období uchovávání údajů. A nyní se Polsko řadí k zemím, kde tedy existují taková ustanovení. V současné době e, pracujeme na celkovém zákoně, který se, nebo sou, souborném zákoně, který bude Eh, upravovat uchovávání údajů a přístup k údajům. Proto by nás zajímalo, kdy se komise chystá předložit svůj návrh tak, abychom toto mohli mít na paměti. Mnohé nevládní organizace si všímají této eh, otázky a vyvíjejí tlak na úřední orgány domnívají se, že současná úprava zasahuje do soukromí občanů. Měli bychom proto naslouchat těmto hlasům na evropské úrovni, nejenom hlasům poslanců, ale i nevládních organizací, které poukazují na to, že eh, otázka soukromí zde je velice důležitá. Má tedy Evropská komise nějaké údaje, analýzu či studie o dopadu Eh, eventuálního zkrácení doby uchovávání údajů na eh, účinnost trestního stíhání, zvláště závažné trestné činnosti a organizovaného zločinu. Je to argument, který mnozí protivníci uchovávání údajů používají. Máte ale nějaké hmatatelné důkazy o efektivitě eh, těch, tohoto uchovávání údajů, zvlášť v oblasti dětské pornografie a zneužívání dětí? Děkuji. Jedna minuta nyní paní Sipl. Děkuji. Skoro všechno už bylo řečeno, takže stručně. Proč vlastně uh, uchovávat ty uh, údaje uh, vlastně uh, do budoucnosti? Něco, co uh, si dáváme do zásoby, uh, počítáme s tím, že to uh, posléze využijeme, ale eh, o uchovávání údajů se začalo hovořit nejprve eh, v souvislosti s bojem proti terorismu, ale tyto údaje, eh, aby byly k něčemu, tak se musí také využít pro trestní stíhání terorismu. A teď se vlastně uchylujeme k uchávání údajů, o nichž původně vůbec nebyla řeč a jejich obrovské množství. My musíme zredukovat množství uchovávaných údajů a alternativy eh, k tomuto postupu nesmí být eh, žádným tabu. Eh, ochrana základních práv občanů musí být naším základním přáním a i, a v případě pochybnosti o efektivnosti musíme směrnici zrušit. Děkuji vám a poslední bude hovořit paní Romero López. Eh, Děkuji, pane předseda. Paní komisařko, eh, hovoří se o tom, že je třeba respektovat princip proporcionality. A eh, tady je otázka, jak se to vymyká z principu proporcionality. Ano, skutečně problémem je to, že když není směrnice, která se opravdu týká těch případů nebo definuje ty případy, pro které je možné eh, takto postupovat, pak se ocitneme v dynamice, kterou je velmi těžké nějak napravit. Jak můžeme napravit definici eh, závažných trestných činů? Eh, máme osm zemí, které nehověří o závažných trestných činech v souvislosti s uchováváním údajů. Co to tedy znamená? A dále je otázka objemu těchto údajů. E, to, jak často se zachovávají, jak dlouho se uchovávají, to všecko je otázka, jak skutečně můžeme toto všechno využít v boji proti zločinnosti. Ale e, účel nesvětí vždycky prostředky. Je možné velmi snadno porušit základní práva takovýmto postupem. Tuto směrnici musíme opravdu přeskoumat. Není možné takto postupovat. Thank you very much and just... Now... Děkuji vám. A začíná postup Catch the Eye. První na řadě je paní Basesku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Transpozice této směrnice byla velkou výzvou pro řadu členských států a některé členské státy zatím ještě neprovedly transpozici této směrnice a důvody spočívají právě v kontroverznosti a možnosti porušování ochrany osobních údajů. V Rumunsku to bylo podobné. Měli jsme předlohu zákona, původně se řeklo, že je protiústavní a v letošním roce došlo už k tomu, že do našeho národního práva byla transponována tato směrnice. A proto si myslím, že by nový rámec měl být koncipován tak, aby se vypořádal s těmito kontroverznostmi dětmi. A komise říká, že tyto pochyby a obavy členských států vzala v potaz. Tento návrh by měl tedy sledovat i práva týkající se ochrany eh, soukromí. A komise říká, že Komise říkala už v loňském roce, že to provede, zatím se to nestalo. Já se domnívám, že by nový návrh měl být k dispozici do konce letošního roku, tak aby eh, členské státy neskončily před eh, soudním dvorem. Děkuji. Děkuji. Další na řadě je paní Pikau. Děkuji, eh, pane předsedo, paní komisařko. V červnu 2011 jsem Eh, podala písemný dotaz komisi, jestli chystá revizi směrnice pro uchovávání údajů, tak eh, aby se ustanovení uchovávání údajů uplavovala, upra, používala konzistentně po celé Evropské unii a v souladu eh, s chartou základních práv, tak aby se neporušovalo právo volného pohybu a soukromí. V odpovědi od vás 12. srpna 2011 jste nás informovala o konzultacích, které proběhly mezi komisí, občanskou společností, orgány činnými v trestním řízení, orgány pro ochranu údajů členskými státy, zástupci průmyslu a justice. Psala jste, že zaznamenáváte nejrůznější názory na potenciální řešení, že tato řešení vyhodnotíte a vypracujete hodnotící zprávu. Je toto hodnocení dopadu hotovo, jaký jeho obsah a kdy se zveřejní? Děkuji a další řečník je paní Lichtenberger. Děkuji. Paní komisařko, já jsem velmi zklamaná, protože jste zase nepředložila žádné konkrétní informace, kdy eh, ta předloha má být hotova. Eh, vaše předchůdkyně eh, k tomuto tématu řekla, že dnes se už takové uchovávání údajů nebude povolovat a to je znepokojující signál. Zkušenosti, o nich se zde hovoří, také nejsou skvělé. Není, není takový užitek, ale je mnoho zásahů. A e, oznámeno to bylo na letošní rok, ale stále vidíme, že vlastně tato úprava nemá žádnou přidanou hodnotu, protože členské státy mimo jiné ji e, neuplatňují jednotně a mimo to se nepodařilo e, od, uzavřít dveře zneužívání. Budoucnost eh, práv občanů se rozhoduje také na řešení této otázky. Paní komisařko, prosím, eh, konečně předložte tento návrh. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Engström. Děkuji, paní komisařko. To je směrnice, která je neúspěšná a má velký dopad na soukromý život. Nemá prakticky žádný pozitivní dopad. Nic neprokazuje účinnost těchto opatření v boji proti zločinnosti. Ve směrnici je řečeno, že komise posoudí situaci v září 2010 a následovaly žádné další důsledky. Co vlastně to posouzení přineslo? Přináší nám různé drobné příběhy, které ukazují, že by mohla uchovávání údajů pomoci v boji proti zločinnosti, ale je tady věc, která je těžko pochopitelná. Jak může komise eh, prosadit eh, sankce vůči Švédsku, které netransponovalo tuto směrnici, když komise ani nepředložila pořádně to posouzení, které přislíbila. Madame Prendergast. Děkuji, paní Prendergast. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové ta opatření týkající se ochovávání údajů vždycky působí problémy, co se týká ochrany základních práv a svobod, protože soukromí je naprosto zásadním principem a zvláště pokud jde o takovéto instrumenty, které by měly paušálně upravit nějakou oblast. A po roce 2001 jsme byli pod velkým tlakem, co se týče um, prokázán, že bojujeme proti organizované zločinnosti a došlo k určitým chybám a bohužel v Evropské unii diskuze na toto téma stále ještě probíhá a e, ve srovnání se Spojenými státy jsme to zatím nespracovali dobře. My jsme zatím ne, ne, nesmíme dopustit, abychom na tuto oblast e, zapomínali protože působí zásadní hrozby a Tyto hrozby jsou nadále velmi závažné a komise se tomuto musí věnovat, musí vyhodnocovat, jaké důkazy se zatím podařilo nasromážet. Děkuji. Děkuji a na závěr dám slovo paní komisarce, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, já jsem eh, si velmi, já si velmi cením vašeho zapojení do této debaty, protože je to velmi důležité, ale nezapomínejte na jednu věc. Členské státy to podporují. Oni nepřijmou návrh na zrušení eh, tohoto předpisu, protože by potom existovalo 27 různých úprav bez společných standardů týkající se úpravy ochrany soukromí a osobních údajů. My jsme provedli v dubnu 2011 vyhodnocení. Možná říkáte, že to byly malé drobné příběhy, ale my jsme z, z členských států nashromáždili různé důkazy a nashromažďujeme další důkazy. Máme konkrétní případy toho, jakým způsobem byly, bylo uchovávání osobních údajů použito k tomu, abychom rozbořili různé zločinné sítě, abychom byli schopni identifikovat oběti, abychom byli schopni stíhat případy zneužívání dětí. To jsou případy, které máme zdokumentované, jsme schopni vám to předložit. Já chápu vaše kritické připomínky a e, stotožňuji se s některými z nich, ale nejde o masové hlídání 500 milionů občanů. To jsou údaje, které se shromažďují z komerčních důvodů s různými subjekty a do těchto dat se mohou dostat tudíž orgány činné v trestním řízení. Není to masové sledování všech. Na to pamatujte. To je potřeba jasně říci a konstatovat. Jde o demokratické a soudní principy, které se zde uplatňují. Existují však problémy týkající se této směrnice a my je v naší zprávě hodnotící eh, máme, a já jsem o nich hovořila ve svém vystoupení, nedošlo k dostatečnému harmonizaci toho, kdo má přístup ke kterým údajům, není tam harmonizace toho, eh, o jaké trestné činy jde a není tam harmonizace ani doby uchovávání eh, těchto údajů. To je potřeba přepracovat a přepracované znění by také mělo vyhodnotit eh, a odrážet dopad Uchovávání údajů je velmi důležité téma, to, na tom se shodneme. Potřebujeme v Evropské unii systematický koherentní přístup k této věci a proto musíme postupovat společně a řešit mezery, které v tuto chvíli existují ve směrnici o e-privacy. Někteří z vás na to upozornili. Rovněž také musíme zajistit, aby nařízení o obecné o ochraně údajů, o tom jste řada z vás hovořili, odpovídalo tomuto právnímu rámci. Jinak totiž bychom měli eh, několik různých předpisů, každý by se ubíral jiným směrem. Já vám nemohu říci přesný harmonogram v tuto chvíli, do kdy se nám podaří tohle všechno sladit, ale potřebujeme jasnou ochranu osobních údajů. Na tom budeme dále pracovat i s vámi jako s Evropským parlamentem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já mám dotaz na pravidla. Když se když položíme otázku paní komisařce, tak my bychom si představovali, že přijde odpověď a paní komisařka se zatím k některým otázkám nevyjádřila a jednou z nich je to, pokud dojde ke zmrazení údajů, jako se děje ve Spojených státech, jestli došlo k nějakému vyhodnocení, protože možná některé důkazy nejsou dostatečné, třeba nějaká drogová síť dochází k podezření a pak dojde ke zmrazení těchto údajů to není procesní otázka, prosím. Možná se chcete vyjádřit, paní komisařko? Já jsem se k tomu měla vyjádřit. To rychlé zmrazení údajů, o kterém jste hovořili, to je něco jiného než uchovávání údajů. A my to rovněž prověřujeme. Nepovažuje se to za alternativu, kterou by mohly využít členské státy místo uchovávání údajů. Každopádně my to prověřujeme a chceme to předložit spolu s celkovým rámcem této úpravy. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Debata je ukončena a další bod na programu je vystoupení komise k vyjednávání s Japonskem. V prvé řadě